Kolegové, začneme. so, dear colleague, we can start because we are in time. I don't know if uh, everybody is here. I imagine that... Uh, Předpokládám, že už jste tady většinou všichni, možná ještě někdo dorazí. Zahajuji tedy dnešní zasedání. Přejdu do italštiny. Nejprve se schválíme program eh, jednání. Má někdo problém s navrženým programem jednání? Pokud jde o tlumočení, tak eh, dnes máme francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, řečtinu, španělštinu, češtinu, portugalštinu, finštinu, estonštinu, maďarštinu, litevštinu, polštinu, slovenštinu, slovenštinu, bulharštinu a rumunštinu. Zasedání je webstreamováno, což už je obvyklá záležitost. Navíc eh, byste měli mít k dispozici rozhodnutí koordinátorů z 8. listopadu. Zasílali jsme vám eh, tato rozhodnutí 10. e-mailem a budeme, nebo respektive už považujeme vlastně tento zápis eh, Eh, ze zasedání koordinátorů za schválený, protože nedorazily žádné připomínky. Eh, dále jsme vám zaslali také krátkou zprávu, která se týká mise do Kolína. K dispozici je v angličtině a je to mise, která proběhla v květnu letošního roku. Ještě jedna záležitost eh, týkající se rozpočtové procedury. Během posledního trialogu bylo dosaženo dohody 20, ohledně rozpočtu pro rok 2017. Jak víte, hodně jsme za kulturní výboj, výbor bojovali, aby došlo k navýšení rozpočtu pro jednotlivé programy. Po škrtech, které u Erasmu Plus ohlásila rada, jsme to považovali za důležité, protože se mělo snížit financování z 20 milionů na 10, nakonec jsme dostali 5 eh, přidáno, takže je to o 500 milionů více až do roku 2020. Dále jsme také požádali o to, aby strop v oblasti A byl zvýšen Jde o nové politiky, které byly spuštěny v kulturní oblasti a v tuto chvíli pro multimediální akce byly přidány navíc 3 miliony a žádali jsme také navýšení u Internet Plus, ale tyto informace budete mít i později podrobněji k dispozici. Milion byl také eh, nalezen pro eh, evropské kulturní dědictví, což si myslíme, že je také velice dobře. Ale uvidíme, kam přesně eh, v tom okruhu budou ty peníze zařazeny a nevíme, zda jsou to úplně nové peníze nebo peníze, které byly seškrtnuty někde jinde. Je to tedy jeden další milion navíc pro příští rok. Stínoví zpravodajové a zpravodajové vás o tom budou informovat důkladněji později. Teď přejdeme k hlavnímu bodu. Já se ještě chci vyjádřit eh, k této věci. My jsme rádi, že došlo k navýšení u Erasmu. Já teď nevím, jestli je slyšet eh, tlumočení. Vše by mělo být v pořádku. Já jsem chtěla pouze říci něco k tomu, eh, o čem jste mluvila vy, paní předsedkyně. Je mi líto, že kvůli časovým lhůtám Možná eh, dochází k těmto škrtům. U Erasmu se například dříve nikde neškrtalo. My jsme naopak eh, žádali o navýšení Erasmu a jako výbor pro kulturu si myslím, že bychom měli jasně dát najevo všem, že bylo opravdu na čase, aby se ty prostředky pro Erasmus eh, Eh, navrž, eh, navýšili. Já s tím souhlasím, Sabin. Jak jsem říkala, komise ohlásila hm, navýšení o 200 milionů, to vlastně nám tady eh, nakonec bylo přislíbeno na jednání ve výboru, pak jsme dostali 100 a nakonec to bylo seškrtáno ještě na 50. Taková je tedy v tuto chvíli situace, ale já bych teď už přešla k hlavnímu bodu na mm, programu dnešního jednání a to jsou pozměňovací návrhy, vážení kolegové. Právě proto jsme uspořádali toto mimořádné zasedání, abychom se podívali na směrnici AVMS, tedy směrnici o audiovizuálních mediálních službách, kde máme zpravodajky paní Ferheje a paní Kramerwert budou společně s námi diskutovat. Předloženo bylo 950 pozměňovacích návrhů do termínu, což bylo 13. října. A naše zpravodajky, až proběhne výměna názorů a až se sejdou se stínovými zpravodaji, tak budou pracovat na kompromisních návrzích, protože některé z těch pozměňovacích návrhů jsou si podobné a je možné je sloučit, takže o tom budou diskutovat zpravodajky se stínovými zpravodaji. Představa je taková, že bude potřeba, aby se zpravodajky se stínovými zpravodaji sešly jistě nejenom jednou, ale první zasedání již je stanoveno na 29. Jak víte, tak jsou tady také výbory zpracovávající stanovisko. Tady je termín 5. prosince pro IMCO, 12. ledna pro Jury a Envy a 30. ledna pro Libe. A z tohoto důvodu budeme muset hlasovat až poté, co bude předáno poslední z těch stanovisek, tedy stanovisko výboru Libe, a proto budeme moci hlasovat až v únoru. V tuto chvíli je konkrétně naplánováno naše hlasování na 28. února. Já si myslím, že dojde jistě k dobré spolupráci, byť eh, názory a postoje se u některých záležitostí liší. Přesto si myslím, že s takovými spravodajkami i stínovými spravodaji budeme jistě schopni pracovat v konstruktivním duchu na kompromisních návrzích. My bychom byli rádi, kdybychom dosáhli za malckého předsednictví dohody v rámci prvního čtení. Taková je představa i našich zpravodajek a předsednictví by mělo schvalovat obecný přístup této věci 23. května příštího roku. Štefany a sekretariátu chci poděkovat za odvedenou práci. Opravdu to bylo nesmírně obtížné Vzalo jim to řadu dní a jistě i několik nocí. aby odvedli veškerou tu přípravnou práci, která byla v této věci potřeba a jak říkám, věřím, že se nám podaří dosáhnout našeho cíle a schválit přeskum podle plánu. Teď předám slovo našim zpravodajkám, pak stínovým zpravodajům. Nejprve vystoupí Sabin a pardon, nejprve vystoupí Petra. Äh, Děkuji. Děkuji za to, že mohu začít a po mně vystoupí Sabin. Jak jste už řekla, paní předsedkyně, máme tady obrovské množství pozměňovacích návrhů. Obvykle takovéto složky dostáváme pouze z výboru IMKO, nikoliv eh, tady z výboru pro kulturu. Nicméně to jenom dokládá, že tato zpráva a tento legislativní návrh je pro parlament velice zajímavý. 950, no, možná ještě více pozměňovacích návrhů plus naše pozměňovací návrhy, to je celkem více než tisíc předložených pozměňovacích návrhů. 253 eh, pozměňovacích návrhů se týká úvodních ustanovení a hned eh, teď bych ráda řekla, že každý z vás, kdo už si prošel vyjednáváním v trialogu o legislativním návrhu, jistě ví, že úvodní ustanovení se vyjednávají až na samém závěru vyjednávání na technických schůzkách. Takže já bych teď eh, požádala o to, o čem už tady hovořil několikrát sekretariát, když eh, popisoval ta technická jednání, že pokud jde o ty pozměňovací návrhy, které se týkají úvodních ustanovení, tak eh, že na ty dojde řada později, abyste nesmutnili, když byste, eh, si ne, eh, byste zaznamenali, že vaše věta, kterou jste podali v pozměňovacím návrhu, v tuto chvíli není zohledněna. My se v této počáteční fázi snažíme zajistit určitou spíše logickou sekvenci těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, které se týkají úvodních ustanovení. abychom o nic nepřišli potom při samotném vyjednávání. A myslím si, že pokud bychom eh, jaksi eh, vystříleli naše argumenty úvodních ustanovení, možná už by nám nezbylo tolik potom k vyjednávání ohledně celého textu. Teď pokud jde o terminologické záležitosti, audiovizuální mediální služby, AVMS. Je tady několik pozměňovacích návrhů ve kterých se dává přednost buď to staré terminologii z dřívější směrnice, ale já bych tomu řekla, že termín audiovizuální, mediální služby se opírá o judikaturu Evropského soudního dvora a my nemůžeme tuto judikaturu opomíjet. Pak se objevily další žádosti, že bychom měli rozšířit definice a také, že bychom měli rozšířit působnost těchto služeb, aby sem spadaly například eh, i různé algoritmy. které se využívají například ve Facebooku. Já chápu tato přání, ale myslím si, že musíme především postupovat opatrně, protože pokud bychom příliš rozšířili tu část terminologickou, je třeba se ptát, eh, co vlastně a skutečně může tato směrnice o AVMS dosáhnout a zda je toto ten správný návrh, do kterého bychom měli zapracovat veškeré problémy, které se jenom byť okrajově dotýkají digitalizace, abychom nežádali zkrátka od této směrnice příliš mnoho. Takže bych byla ráda, kdybychom si kladli tuto eh, otázku a tím se možná vyhnuli i případnému zklamání při eh, řešení toho velkého počtu pozměňovacích návrhů. Dále se také myslím, že bychom měli jít ovšem dostatečně daleko, aby ta směrnice odolala testu času alespoň po, několika, po několik let, protože samozřejmě si nepřejeme, aby k dalšímu přeskumu došlo příliš brzy. Takže je potřeba nastavit správnou rovnováhu mezi tím, co může dosáhnout tato směrnice na straně jedné a abychom se ji pokusili naformulovat tak, eh, aby vyhovovala i požadavkům do budoucna. Další věc, kterou nesmíme opojímět, je eh, napojení této směrnice na směrnici o elektronickém obchodování. My samozřejmě nechceme směrnici o elektronickém obchodování nějakým způsobem ohrozit, zejména pokud jde o odpovědnosti související s platformami a tak dále. A tady bude asi muset dojít k určitým úpravám a projasnění, protože, jak vidíme i z některých pozměňovacích návrhů, existují obavy, že směrnice o elektronickém obchodování by mohla do určité míry eh, být díky této nové směrnici o AVMS obcházena takže je také třeba eh, tuto věc osvětlit, osvětlit problematiku mm, samotného rozsahu audiovizuálních mediálních služeb, eh, co to jsou ty platformy pro sdílení eh, videí, míra kontroly autorů nad těmito příspěvky a s tím související algoritmy a jejich fungování a opět eh, to zohledňovat eh, v souvislosti se směrnicí o, o elektronickém obchodování. Také platformy Livestream budeme muset nějakým způsobem řešit a tady to budeme chtít ještě podrobně probrat se stínovými zpravodaji. Celá řada pozměňovacích návrhů se týká také takzvané svobody bariér. ale Tady to budeme muset opět probrat se stínovými zpravodaji tak, abychom našli nějakou střední cestu, abychom nekomplikovali život příliš těm, kteří poskytují obsah, ale abychom zároveň odstranili zbytečné překážky. Myslím si, že určitý kompromis už se objevuje. I některé e, nové podněty se mohou zapracovat do této směrnice. Pokud jde o hazardní hry, tak to je otázka, zda sem budeme e, chtít zapracovat, to probereme se stínovými zpravodaji. Došlo také k tomu, že někteří z vás navrhujete zásadní strukturální změny v dosavadní směrnici. Nám jde o to, abychom nastavili eh, v této oblasti především dostatečnou ochranu dětí a mladistvých a tam, kde to je vhodné, dokonce tuto ochranu dále navýšili. Celý mm, Jeden soubor pozměňovacích eh, návrhů se týká sponzorství a eh, umistování produktů. To zatím necháváme eh, v závorkách. Chceme, aby pravidla prav... platila pro veškeré audiovizuální mediální služby, pro platformy pro sdílení videí a tak dále, s čímž se zdá, že řada lidí souhlasí. I když tu diskuzi o platformách pro sdílení videí tu budeme muset vést opravdu podrobně. Zatím to vypadá tak, že se možná chcete spíše všichni přidržet návrhu komise. který není až tak eh, široký. Opírá se především o vytvoření etických kodexů. Kdybychom šli touto cestou, měli bychom přesto nechat určitou flexibilitu členským státům, aby v případě pochyb měli možnost eh, se sami chopit akce, pokud nebude eh, seberegulace, samoregulace dostatečná. Pokud jde o eh, výsady, privilegia, tak tady možná posílíme jedno z úvodních ustanovení. Pokud jde o otázku odpovědnosti, tak tady eh, sehrává větší roli směrnice o elektronickém obchodování a v, tu, v této oblasti nechceme nějakým způsobem podkopávat či spochybňovat. Pokud jde o kompilaci obchadu, ob, eh, obsahu, to je věc, kterou chceme probrat na zasedání se stínovými zpravodaji. Pak je tady další oblast, poměrně komplikovaná, která souvisí obecně s reklamou a s kvantitativními pravidly pro eh, lineární eh, služby. Někteří se chtějí vrátit ke 12 minutám na hodinu. Já bych vás poprosila, abyste nezapomínali na to, že my jako parlament jsme již třikrát a naposledy v lednu a únoru tohoto roku v souvislosti se zprávou o digitálním vnitřním trhu Tam jsme se zmiňovali o AVMS rovněž a už třikrát jsme jako parlament rozhodli, že si přejeme u obsahových reklam větší flexibilitu. Komise nám vyhověla, protože navíc jsme to nebyli jenom my, kdo to požadoval, ale také členské státy. A já se nejsem jistá, zda by bychom mm, nevypadali nedůvěryhodně, kdybychom nejprve řekli, že si přejeme větší flexibilitu Eh, pro eh, tento druh reklamy a pak bychom řekli, že vlastně jsme to tak úplně nemysleli a že si ji eh, spíše přejeme omezit. Myslím si, že tím bychom si neudělali dobrou službu. Když se podívám ovšem obecně na ty pozměňovací návrhy o reklamě, tak nabývám dojmu, že bychom možná mohli skloubit otázku těch dvou oken, a single spots, přerušování pořadu pro reklamy. Když toto bychom skloubili, možná bychom našli řešení, které by vyhovovalo všem. Musíme ještě více diskutovat o reklamě, pokud jde o cukrovinky a podobné záležitosti, tučné výrobky společně s Envy. Uvidíme, jaký bude jejich vstup. A to tež se týká také evropských děl. To je velice důležitý bod, tady je velký rozptyl. Žádná kvóta nebo až 50% kvóta pro evropská díla. Někteří z vás jste říkali, že bychom měli umožnit členským státům vytvářet vlastní pravidla, že by se měly spadat také videoplatformy, anebo zase naopak neměly. Takže tady se ty názory skutečně hodně různily, ale myslím si, že zde nakonec bude možné dosáhnout rozumného kompromisu mezi těmito extrémními názory, e, například nula, e, pokud jde o kvóty, nebo 50% kvóta. Pokud jde o integritu signálu, tak e, já myslím, že tady bude možné dosáhnout schody. To je v tuto chvíli asi vše. My máme dvě zasedání stínových zpravodajů, jednak 29. a pak ještě 12. ledna. Na prvním zasedání nebudeme mít tlumočení, ale myslím, že to snad nějak zvládneme. Na tom druhém už bychom byli rádi, aby to bylo i s tlumočením, protože je to opravdu problematika velice komplikovaná a bude to jistě s tlumočením snažší. Určitě tato dvě eh, jednání nebudou stačit. Bude totiž potřeba začít spolupracovat také s Libe a Libe bude rozhodovat až 30. ledna. A také nezávislost regulátorů a eh, regulačních úřadů eh, bude věc, kterou budeme společně s nimi muset nějakým způsobem řešit. A buď to formou našich pozměňovacích návrhů, my už jsme se snažili pozměnit dosavadní změní této části eh, směrnice. Myslím, že tady se příliš názory neliší. My si přejeme, aby regulační úřady byly nezávislé a přejeme si, aby se to přímo promítlo do směrnice na některých místech je zcela jasné, že to je dobrý nápad, že to tam může přijít. Eh, Pak je tady otázka nezávislosti na, eh, na státu. To by tam mělo být zohledněno rovněž. Ode mě vše. Děkuji, Petro. Myslím, že jste poskytla celkový úplný přehled o situaci a existuje u některých otázek zajímavá konvergence a jinde jsou stanoviska rozporná. Ehm, sama věřím, že dialog bude konstruktivní a umožní jít ku předu. Sabine. Především děkuji, děkuji Petře, která nás široce seznámila s obsahem pozměňovacích návrhů, které předložil výbor Kult. Ostatní příslušné výbory zatím neukončily své projednávání návrhu. Já vím, že jednotlivé skupiny o tom jednali ještě předtím, než eh, předloží pozměňovací návrhy a bude možné navázat ještě užší spolupráci až se budou vyjednávat kompromisy. Ano, řada pozměňovacích návrhů byla předložena. Někdy velmi rozporně paní Kamerever to vysvětlila. Co se týče spružnění nebo přitvrzení směrnice o reklamě, tam máme vlastně dva extrémy. Někteří požadují přitvrzení ustanovení, jiní pružnější ustanovení. A samozřejmě vše závisí na vývoji trhu. Každopádně je třeba nabízet eh, rovné podmínky pro všechny subjekty na trhu. Dnes eh, žijeme ve světě konvergujících médií a není možné fungovat naprosto izolovaně jako v minulosti. Takže je třeba nalézt způsob, jak zajistit, aby všechny subjekty byly postaveny roveň. Bude také třeba více jednat eh, o platformách pro audiovizuální, pro videozdílení, Musíme zajistit, která legislativa pro elektronické obchodování se na to vztahuje a také se dotýká odpovědnosti poskytovatele. Naše směrnice samozřejmě by neměla narušovat působení směrnice o elektronickém obchodování, ale měli bychom v rámci naší směrnice když zohledníme směrnici o elektronickém obchodování, měli bychom zaručovat eh, i ochranu nezletilých. A to je naprosto možné. Řada pozměňovacích návrhů nám pomůžou nalézt efektivní kompromis v tomto směru. Pokud jde o ergu, my jsme nechtěli oslabit tuto strukturu. Nejde o nadstavbu pro dohled a to není ani cíl komise. Chceme zde pokrýt činnost komise. Jde o koordinaci určité snahy která probíhá na národní úrovni. A zejména je třeba zastřešit konvergenci médií. A proto tato instituce musí být řádně vybavena jak personálně, tak eh, finančně. Má politické cíle, ale také významnou technickou složku. Je třeba tedy tam nalézt eh, politické zastoupení i vlastně veškeré podmínky pro kontrolu ex post. A věřím, že se nám podaří nalézt užitečný kompromis a zde se sejdeme tedy jak s komisí, tak se, se spravodají. Pokud jde o dohled nad nezávislými médii, tam je to u pozornosti návrhu úplně jasné. Všichni jsme se snažili v parlamentu zajistit, aby média působila naprosto nezávisle a ta struktura musí být nezávislá na vlivu exekutivy, vlády a neměly by být nějak narušeny. Jde o nezávislost, která by měla být funkční a o naprostou právní oddělenost od exekutivy. A já jsem přesvědčena, že tady dostaneme dobrého kompromisu. Další bod, který je v pozměňovacích návrzích, to je otázka oddělení zástupců v Evropské skupině regulátorů pro audiovizi ERGA a uvidíme, jaké budou cíle komise. Tady bychom měli nalézt proceduru, která bude přijatelná pro všechny a nemůže docházet k nahodilému propouštění členů tohoto orgánu. Měli bychom zde nalézt kvalitní kompromis, abychom zamezili příliš velkému vlivu politických sil a vlád. Máme tedy před sebou dobrý základ pro diskusi, zejména pokud jde o prosazování evropského obsahu, evropských děl. Někteří nechtějí vůbec nic, jiní 50 Věřím, že se nám podaří nalézt eh, rovnováhu, která bude odpovídat eh, přáním eh, výboru pro kulturu. My chceme prosazovat diverzitu kultury, ale také diverzitu kulturní produkce. A věřím, že se nám tady podaří nalézt řešení. Ale už se těším na diskusi se stínovými zpravodaji a je jasně patrné, že před sebou máme ještě mnoho jednání i v politických skupinách, když si čtu jednotlivé pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, výborně. Skutečně si myslím, že to je konstruktivní postoj. Musíme to nadále prohlubovat, ale vzhledem k tomu, že každý je k tomu připraven, tak to vypadá s naší další prací dobře. Podívám se na kolegy Leo, gramatika Kistrupel, Andrej, prosím. Nejdříve se musím omluvit za to, že dnes mluvím a nevyslechnu další příspěvky, protože musím na ministerské jednání, ale mám tu kolegy a asistenty, kteří si budou znamenat, co se bude říkat. Omezím se tedy na dvě klíčové otázky, které pramení z návrhu a dalších poslanců návrhů. A to je kromě kvót a poplatků, kde už jsem předložil své námitky, a to vyvolává mnohem širší otázky, na které, na které nemáme teď čas a které ani možná nepatří do umění možného, pokud jde o e, splnění požadavků politických skupin, tak obě otázky se redukují na platformy pro sdílení videa a volba vlastně zahrnutí těchto nových služeb do AVMS nad rámec toho, co je nyní žádoucí ale slyšel jsem kolegyně, pokud jde o směrnici o e- elektronickém obchodování a tak jsem připraven to dále ještě zkoumat. EKR podporuje návrh komise posílit ochranu nezletilých. A přes původní výhrady k návrhu komise, pokud jde o jasně definované rozšíření působnosti u platform videozdílení. Domníváme se, že koregulace je přiměřená a neměli bychom vlastně ukládat příliš eh, náročné požadavky na eh, národní regulátory. Ale hrozí, že některé návrhy se budou jevit jako překračující tento rámec. Za prvé Tyto eh, VSP tedy překračují rámec eh, směrnice a v současnosti to, se, to nastává v velmi omezeném počtu případů. A tam, kde neexistuje redakční odpovědnost, vlastně bude požadovaná předběžná znalost obsahu, což není praktické pro obsah, který je generován uživateli. A to se týká i PP, tedy umístěvání produktu. Bude třeba to jasně vymezit, než EKR bude z, zvážit obsah VSP u obchodních sdělení. A to se týká veškerých služeb v rámci AVMS. Veškerá opatření, ať už jsou chválihodnější, pokud jde o odpovědnost u VSP, tak bude třeba, to bude velmi obtížné eh, uplatnit požadavek na předběžné zhlédnutí těchto obsahů. A to by byl nebezpečný krok, pokud o cenzuru obsahu. A bylo by to v rozporu s nařízením o internetové neutralitě. Přejeme si mít situaci, kde v členských státech se budou občané schopni sdílet své obsahy poté, co bude prověřen jejich redakční obsah. To si asi nemyslíme. A za druhé, to by také vlastně eh, se dotklo omezené odpovědnosti podle směrnice o elektronickém obchodování. A také by to narušilo vlastně odvětví eh, platform pro videozdílení. A i když eh, vlastně zachováme odkaz na článek 14 a 15, ta ochrana je nedostatečná, pokud pozornost návrhy eh, zde vlastně hovoří o odpovědnosti za a pokud eh, zde má být předběžné zhlédnutí u těchto platform, co bude další krok? Jak to budete uplatňovat u terorismu nebo u autorských práv? Konečně eh, požadavky na monitoring u videoplatform eh, obsah vlastně stavovaného obsahu za vteřinu je tak obrovský, že i ty nejlépe etablované platformy by zápolily právě s tímto požadavkem a znamená to tedy i velké postižení začínajících platform a malých eh, poskytovatelů. Vítám některé komentáře, které zde zazněly. A naše změny by měly být eh, skutečně opřené o právní jistotu a o dokazatelný obsah. Měli bychom vlastně zamezit nežádoucím vedlejším účinkům tak Prosím kolegy, aby to mě na paměti, až budeme mít naše další jednání. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Tom. Ma tenan pro eesistuja. Ma just tulen praegu äh, ühiselt koosolekult, kus äh, ALDE... Děkuji vám. Já jsem se účastnila schůze, na níž eh, liberálové se právě zabývali všemi těmito otázkami. Už jsme si víceméně vyjasnili svůj postoj. Eh, musím se přiznat, že jsem dnes v noci spala jenom tři hodiny, protože eh, tady v souvislosti s cestou na letiště a za ty tři hodiny se mi celou dobu zdálo jenom o této směrnici AVMS a o našich zpravodajkách. Eh, nevím, jestli jim se zdá o mně, asi ne, a doufám, že e, tady teď mohu pokračovat anglicky. E, obecně vzato ten návrh komise obsahuje některé dobré věci, například pokud jde o požadavky týkající se product placementu, požadavky týkající se e, vydá na vyžádání a dále členských států, které vlastně mají mít národní regulační orgány. Nicméně jsou tam i určitá ustanovení, která podle našeho názoru by měla být vyňata. Například kvóty. Ehm, byl tady změn rozptyl od 1% a až po 50%. Komise má tam požadavek alespoň 20% a spoluzpravodajky eh, hovoří o kvotě. Omlouvám se, měla jsem zároveň na uši sluchátka s překladem, to bylo trochu matoucí. Takže eh, spoluzpravodajky ještě dále a chtějí 30%. Eh, pak tady je také podpora evropských děl, tu samozřejmě vítáme, chceme podporovat vznik evropských děl, ale nemyslím si, že by kvóty měly tomuto účelu eh, posloužit. Je eh, určitě možné třeba naplňovat katalog i národními, národními díly. Tento požadavek tedy je možné naplnit tím, že se naplní katalogy národními nebo vnitrostátními díly, ale to potom nepodpoří evropská díla z jiných zemí. Dále nic se také neříká o kvalitě těch evropských děl. To je třeba si uvědomit právě u služeb na vyžádání, protože tam pak není problém kupovat levné eh, evropské produkce jenom za účelem eh, vlastně naplnění katalogů. Eh, také je, mm, tam potom se může stát, že budou vlastně vyřazeny, vyřazena některá neevropská díla, tak aby se podíl procentuálně evropských děl zvýšil. A to potom samozřejmě nebude prospěšné pro spotřebitele. Další věc to jsou poplatky. Eh, odečtení finančního příspěvku vyvolává ještě větší znepokojení. Komise tady zavedla možnost pro členské státy, aby požadovaly Eh, aby služby na vyžádání eh, vlastně přispívaly nebo podporovaly eh, výrobu evropských děl. Tam ale potom bude problematika nejasnosti soudní příslušnosti. Mohlo by to vyvolat nežádoucí situace, kdy poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby ve všech 28 státech, budou muset přispívat v 8, do 28 různých národních fondů. K platformám Nevím, jestli je možné, aby platformy zodpovídaly za každé jednotlivé video, které bude nahráno na jejich platformu, protože to by potom museli tedy sledovat eh, ta videa na 100%. Škodlivý obsah. My si nemyslíme, že ten výraz morální eh, postačuje k tomu, abychom posoudili, zda obsah je škodlivý či ne. Měli bychom se tedy držet právního rámce definice nezákonného obsahu a podpořili bychom tedy eh, harmonizaci v tomto ohledu. Erga. Chceme, aby Erga byla nezávislejší a rozhodně bychom nechtěli, aby došlo k minimalizaci eh, úlohy Erga. Pokud jde o přístupnost, podporujeme článek 7, ale chtěli bychom, eh, aby vlastně ta účinnost eh, byla bez eh, nějakých dlouhých prodlev, ale samozřejmě můžeme si ještě vyjasnit přesné znění daného odstavce a budeme také v této souvislosti čekat na stanovisko příslušného výboru. To je tedy z naší strany zhruba všechno. Předložili jsme asi stovku pozměňovacích návrhů. Mohla bych je vyjmenovat všechny, ale to asi není třeba. Grazie per non averlo fatto comunque. E eh, tak děkuji. Eh, teď dám slovo kolegyni Trpel, prosím, Helgo. Ano, děkuji. Děkuji také já našim spoluspravodajkám za vysvětlení. Eh, děkuji ostatním kolegům a kolegyním, kteří tady již vystoupili. Nejprve ke struktuře směrnice a ke struktuře pozměňovacích návrhů. Já nejsem úplně přesvědčena, že eh, tahle zvolená cesta je ideální. Předpokládám, že komise měla své důvody pro volbu té eh, své struktury a doložím to eh, na příkladu. Víme, že není možné provádět kontrolu ex ante u e, některých obsahů. Víme, že směrnice o elektronickém e, obchodě by neměla být dotčena v případě, že dochází k pasivnímu přenosu na platformě. Nicméně víme, že existují i e, určité fenomény, Eh, při níž vlastně platformy mají zároveň pasivní i aktivní úlohu, protože vlastně vytvářejí eh, katalogy eh, děl, které tam byly nahány, poskytují potom nabídku a vlastně z té pasivní úlohy se tedy dá přejít i k úloze aktivnější. A myslím si, že je zapotřebí jasně vymezit právě tu pasivní a aktivní úlohu. A podle mě ta struktura návrhu komise pokrývá určité problémy. Pokud jde o platformy pro sdílení videí, eh, jsou tam vlastně obsahy, které jsou skutečně audiovizuální mediální službou a které by tedy takto jako takové měly být regulovány. Pak tady jsou videa, která jsou nahrávána eh, uživateli a vytvářená uživateli, nemají ale žádné komerční dopady a nelze je tedy považovat za audiovizuální mediální služby a eh, takováto videa je tedy třeba rozlišovat. A proto si myslím, že ta struktura navržená komisí je jasnější a správnější. Dále, úloha ERGA. Eh, už jsme o tom hovořili několikrát. Myslím si, že přístup komise, která nám říká, že potřebujeme eh, tyto eh, vnitrostátní orgány, které sehrávaly významnou úlohu v posledních letech a že tedy potřebujeme zajistit, aby tyto orgány, eh, ty vnitrostátní orgány více spolupracovaly navzájem. Je třeba, aby si vyměňovali eh, informace, aby zajišťovali správné uplatňování směrnice a musí zajistit, že ty právní předpisy, které jsou stanoveny na evropské úrovni, eh, jsou také správně uplatňovány. A v tomto ohledu myslím, že je správné eh, vytvořit nějakou evropskou strukturu. A chápu, že se tady jedná o řešení na evropské úrovni právě proto, aby ta směrnice byla potom správně uplatňována. Komise navíc vysvětlila, že je e, ochotná e, společně hledat změní, které vysvětlí, že ty e, orgány na vnitrostátní úrovni budou nezávislé a to nezávislé na vládách. Teď eh, bych přešla k dalšímu bodu, kde eh, si budu muset vyžádat nějaké doplňující informace nebo k eh, bodům, kde mám odlišný názor než spolu pravodajky. V zásadě souhlasím s tím, že ty platformy pro sdílení videí by měli nést co největší odpovědnost, pokud jde o kvalitativní eh, to kvalitativní reklamu. Ale nesouhlasím s tou základní myšlenkou, která říká, že Eh, ta otázka množství reklamy by měla být eh, zcela liberalizována. Podíváme-li se totiž na současné audiovizuální prostředí a na to, co chtějí spotřebitelé, tak eh, oni určitě nemají zájem na dalším znásobení reklamy. Je tady celá řada argumentů pro to, aby ta míra nebo ten podíl zůstal na 20%. Pokud jde o podporu evropských děl, která by měla přispívat ke kulturní rozmanitosti v Evropě, tak eh, můžeme se asi shodnout na eh, kvótách na evropské úrovni. Nicméně platformy VOD říkají, že vlastně eh, něco takového chtějí, aby vlastně tam byl obsah, který bude příjemný, eh, který bude žádaný a za tímto účelem potřebujeme i evropská díla. A já myslím, že je správné na to poukázat. Je to i v našem zájmu, jakožto výboru pro kulturu, více podporovat evropská díla. A dovedu si tedy představit návrh kvóty ve výši 30 na eh, ten podíl evropských děl. Dále otázka sociálních sítí, které by měly eh, také být v působnosti směrnice. A tím se dostávám i k otázce aktivní či pasivní úlohy platformy. Nevím, jestli ty sociální sítě by měly nebo neměly být zahrnuty do směrnice, ale pokud jde třeba o ochranu eh, spotřebitelů, tam potřebujeme jasná pravidla. Stejně tak i e, například e, pokud jde o reklamní přestávky. Já bych nechtěla, aby třeba byly v programech pro děti. V textu je navrženo, že by reklamní přestávky mohly být e, každých 30 minut a já si myslím, že nikam dál bychom neměli zacházet. Dále integrita signálu, to s tím a priori nemám žádný problém pokud jde o dostupnost, to bude vlastně záležet i na odpovědnosti členských států. A samozřejmě je třeba zajistit, že nebudou nějaké překážky dostupnosti pro lidi s postižením. Už jsme obdrželi informace od organizací združujících lidi s postižením, že některé věci v té směrnici by se ještě měly upravit. Samoregulace a koregulace či spoluregulace. Členské státy musí mít možnost se vyjádřit. Je tady i určité politické směřování a já si myslím, že je velice důležité to vlastně zanechat. Obecně ještě k té reklamě. je třeba, aby vždy bylo jasně viditelné eh, a srozumitelné, co je reklama u sponzorování i u product placementu. To platí i pro, pro ty platformy pro sdílení videa. A to myslím, že zatím stačí pro tu první kolo uh, poznámek. Děkuji. A nyní kolega Benta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, spoluspravodajkám za tento text. Skutečně na tom odvedli hodně práce. Eh, bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a teď budeme muset hledat kompromis. Já mám dvě poznámky, pokud jde o eh, nezávislé regulační orgány. Nerozumím tomu, proč eh, u článku 35 eh, chceme vyškrtnout některá ustanovení eh, právě vlastně v souvislosti s těmito orgány. Pokud se podíváme na různé zprávy, tak existují ustanovení, která by měla chránit právě proti vlastně třeba nezákonnému Eh, odvolání členů těchto orgánů. To jsou velice důležitá ustanovení a tento článek, eh, myslím, velice dobře popisuje pravomoc těchto orgánů a já je považuji za užitečné. Například eh, u nás v naší zemi takováto ustanovení pokládáme za velmi významná. A moje druhá poznámka se týká reklamy a těch různých časových vlastně pásem, která by pro ně byla vyhrazena. Pokud jde eh, o tuto eh, změnu, že nebudou ty reklamy eh, omezeny v rámci jedné hodiny, ale v rámci 24 hodin, to by mohlo mít škodlivé dopady, protože potom by se ta reklama mohla koncentrovat více do některých, některých hodin tam pak je také vlastně otázka eh, snižování nebo zvyšování hodnoty takového reklamního spotu. Eh, Nezapomínáme také, že se objevuje taková tendence opouštět eh, tu tradiční televizi právě kvůli vysokému množství reklam. Já tady nechci rozhodně být advokátem reklamy, ale myslím si, že by se mm, to mělo více vyvážit. Reklama je samozřejmě zdrojem příjmů, takže mm, je třeba to nějak vyvážit, aby ty příjmy byly možné, ale zároveň, aby množství reklamy nebylo příliš vysoké. Děkuji. A kolega gramatika Kis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem tušil, že tohle bude velice složité téma. A když tedy vidím ten objem, vlastně ty čtyři knihy pozměňovacích návrhů, protože skutečně to jsou úplné knihy, tak tedy musím poděkovat kolegyním Petře a Sabně. Já bych tohle rozhodně nezvládl. A také je třeba si uvědomit, proč je to pro všechny tak důležité. Já myslím, že to je i dáno dobou. E, není to náhodou, že máme tolik pozměňovacích návrhů, není to náhodou, že se na tom podílí tolik výborů. E, protože se to vlastně dotýká každodenního života evropských občanů a proto je to téma tak důležité. Já bych se chtěl omezit na tři eh, poznámky. Petra tady přednesla takovou obecnou prezentaci, kterou potom doplnila Sabine. Já jsem se zabýval otázkou reklamy. Eh, my jsme výborem pro kulturu, a myslím si, že těch 12 minut bohatě stačí. Petra tady zdůrazňovala, že nemůžeme žádat změny a zase se potom vracet k tomu původnímu. Já myslím, že můžeme dospět k nějakému řešení. Já jsem proti eh, vlastně eh, za, za, členění hazardních her, to by, myslím, ještě situaci zkomplikovalo chtěl bych eh, vlastně zdůraznit úlohu eh, orgánu pro reklamu. Eh, Řecko má s tím takové hořké zkušenosti, kde takovéto orgány neexistovaly ani v jiných zemích. A my právě touto regulací bychom chtěli zajistit, že ty orgány budou nezávislé nejen na papíře, že bude jednat nejen o právní nezávislost, ale také praktickou nezávislost. A proto bychom chtěli, aby jmenování členů eh, probíhalo v otevřeném řízení a mělo by se vycházet eh, i ze špatných zkušeností, které jsme zažili v posledních deseti letech v Evropě. Pokud jde o regulační orgán, ten by měl být efektivní a nezávislý nezávislí na, měl by tam být tedy nezávislé jmenování jednotliví členové. Chtěl bych zdůraznit eh, pozměňovací návrh 997, který požaduje transparentnost při poskytování licencí a prodlužování licencí. Nechceme tady členským státům ukládat nějakou povinnost, ale je třeba zajistit, aby ty, ta kritéria a postupy byly transparentní. Pro eh, sociální demokraty jsou tato kritéria velice důležitá. A na závěr možná ještě takové eh, přání. My tady teď už vlastně máme skoro dva a půl roku za sebou a té volební volené funkci a měli bychom tedy se snažit zlepšit situaci a e, spolupracovat na nějakém prospěšném řešení a já také udělám maximum pro to, abychom dospěli k výsledku. Děkuji a prosím další. Bueno, pues nada, dar las gracias a los ponentes y a todos que han participado. Děkuji, chci poděkovat všem našim zpravodajkám a všem dalším, panu Gramatikasovi a všem. My podporujeme eh, tuto zprávu a řadu aspektů, ať už jde o flexibilitu, eh, reklamu. Nicméně domníváme se, že Eh, jsou tady určité hodnoty, eh, které musíme chápat velice přísně, jako je ochrana mladistvých eh, a nebo zabránění nenávistným projevům. Důležitá je otázka VSP. Nikdy jsme neměli dispozici tolik materiálu, tolik informací online jako dnes a celá řada těchto informací, tohoto obsahu se konzumuje výhradně online a kromě toho eh, spotřebitelé jsou často děti nebo mladiství. A tady je ten rozdíl mezi onlineovými médii a tradičními médii. Takže to znamená, že eh, může dojít k šíření škodlivého obsahu, pokud tady nebudou nastavená ochrana, kritéria a myslím si, že na toto bychom se měli v této zprávě soustředit. Děkuji. Děkuji, nyní pan Žulo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěl vrátit ke dvěma otázkám u této směrnice. Jaký model si pro audiovizi přejeme a na koho se ta pravidla budou vztahovat? Pro začátek bych chtěl položit otázku, vlastně co očekávají evropští občané od audiovizuálních služeb. Očekávají především obsah, a to obsah spíše než e, přerušení reklamou po 20 minutách. Samozřejmě reklama financuje obsah a proto sdílím myšlenku podpořit e, flexibilitu, která je využívána o product placementu a sponzorství, ale spíše než přísn, přísné omezení reklamy nás odlišuje od amerického modelu a je to jeden z hlavních pilířů evropského modelu v tomto směru. To, co my očekáváme od audiovizuálních služeb, je, že budou zdůrazňovat evropský obsah. Je to obsah, který je často kvalitní, na který jsme zde často hrdí a je to právě druhý pilíř toho evropského modelu. A proto jsem si přál, aby kvota pro evropská díla, který by se vztahoval na VOD, představoval 40 A to by bylo naprosto spravedlivé, protože klasická televize je podrobena kvótě 50 takže ten model se opírá o dva pilíře. První z nich je jasné omezení reklamy a druhý pilíř, kulturní diverzita, skrze to, co jsem tady zmínil. Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, je otázka, komu, na koho se vztahují tato pravidla. Já podporuji vyjádření zpravodajů, aby společná pravidla platila pro veškeré audiovizuální modely. A kromě toho bych se chtěl podělit o jednu myšlenku nedávno jsem se s tím seznámil. Jde o trendy, které jsme zaznamenali v, při amerických volbách a kdy jsme vlastně viděli, jaké místo sociální sítě dnes představují. V nedávné studii vidíme, že 44% Američanů využívají Facebook jako prvotní zdroj zpráv a to platilo mimo jiné pro nedávnou volební kampaň. Facebook díky audiovizuálnímu obsahu, který je zde umístěn, a také jsme viděli nedávno, že Facebook podepsal 140 smluv s různými eh, šířiteli audiovizuálního obsahu. A jejich eh, cíl je právě naplňovat audiovizuální obsah pro Facebook. Takže zde máme definici vlastně masové médium, které využívá audiovizuální obsah. A to je rezon této směrnice. A proto tedy hájí myšlenku jasné integrace sociálních sítí do směrnice vzhledem k rozsahu tohoto jevu a také vzhledem k dopadu na spotřebitele. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, nyní paní Šojdrová. Děkuji. Ehm, já bych chtěla popřát oběma zpravodajkám hodně sil při zpracování těch 1044 pozměňovacích návrhů a jistě dalších desítek návrhů, které přijdou v rámci stanovisek výboru. Takže čeká je nelehká práce a já myslím, že je důležité priority, které oni sami nám tady sdělili. Já bych chtěla zdůraznit, že tam vidím v podstatě tři základní věci, kromě řady dalších, a to je především ochrana nezletilých a ochrana před nezákonným a e, obsahem a nenávist, projevy nenávisti. E, považuji za zásadní, že se rozšiřuje tato regulace právě na služby e, na, na vyžádání a na e, videoplatformy. Všichni tady zmiňovali Mm, narůstající význam sociálních sítí a bez tohoto rozšíření těchto regulací není možné dál pokračovat čili ochrana nezletilých a tady bych se nebála právě té kontroly dnes při takových technických možnostech které máme tak je potřeba požadovat eh, naprosto tvrdě důsledně kontrolu před projevy nenávisti a ochranu nezletilých Eh, na těchto eh, videoplatformách a eh, v obsahu služeb na vyžádání. druhým takovým okruhem kde je potřeba požadovat rozšíření právě na videoplatformy je evropský obsah jeho rozšíření jestli to bude nakonec těch twenty které navrhuje komise nebo to bude thirty tak jak navrhují zpravodajky možné je oboje důležité je aby se prosadil evropský obsah právě u těchto rozšířených eh, platform. A konečně třetí bych ještě zmínila dostupnost pro eh, zrakově a sluchově postižené. Tady jsem si dovolila doplnit ten návrh eh, o povinnost nejen pro členské státy, poskytovatele audiovizuálních služeb, ale také návrh, aby i Evropská komise přispěla k naplňování této povinnosti. Je to takový detail, který eh, jsem vložila do pozměňovacího návrhu, aby Evropská komise pomáhala členským státům a poskytovatelům naplnit tuto jejich poměrně náročnou povinnost. Takže děkuji a přeji hodně sil. E Děkuji. Nyní e, kolega Morgan. Já chci také poděkovat našim zpravodajkám za jejich úvodní vystoupení a předložené argumenty. Každý z nás, e, myslím, má svůj názor a své důležité body, které byste chtěl zdůraznit. Pokud jde o mě, tak podobně jako jiní mě zajímá ochrana nezletilých. To vnímám eh, optikou eh, té dětské skupiny, která už je eh, ošetřena, ale myslím, že by měla být ošetřena v širším kontextu. Členské státy zajišťují, že poskytovatelé mediálních služeb a platformy s videem na vyžádání pod jejich kontrolou by měly zajišťovat ochranu dětí a mladistvých, že to je tedy odpovědnost členských států. Já si myslím, že ten odkaz na nenávisné projevy, ochranu před pornografií a tak dále, Eh, že by tato povinnost měla být rozšířena, měli bychom jít dále. A s tím, jak to řekli i předřečníci, souhlasím. Kolegové také velice správně zdůraznili, že je potřeba tuto problematiku projasnit, eh, například pokud jde o podněcování k, neza- eh, k nenávisti. Já jsem v tomto smyslu předložil už některé návrhy, abych ten tato ustanovení posílil. Také si myslím, že máme dostatečnou judikaturu od Soudu pro lidská práva, pokud jde o svobodu vyjádření a o to, jak to souvisí s nenávist, nenávistnými projevy Takže myslím si, že zde by ten text eh, směrnice měl být dostatečně explicitní, protože máme judikaturu, o níž se můžeme v tuto chvíli opřít. Kdybych eh, ještě se mohl vrátit k textu komise, tak eh, program pro práva mladiství, stejně jako Charta Evropské unie a umluva Spojených národů ohledně práv dětí. To, je, to vše vnímám jako základ pro veškeré evropské akce v oblasti eh, dětí a mladistvých, takže článek 5 a 19 charty OSN jsou v této souvislosti velice důležité, pokud jde o ochranu dětí. A týká se to i oblasti audiovizuálních služeb, které na děti míří. Takže myslím, že by tady mohlo dojít k určité eh, syntéze, což už naznačovali i někteří kolegové. A kdybych se ještě mohl zmínit eh, o problematice reklamy, tak eh, opět členské státy mají za úkol zajistit, a naše zpravodajky to, to řekly zcela jasně, splnění svých povinností, pokud jde o reklamu cílící na děti a mladistvé. Nicméně myslím si, že takové formální připomenutí by bylo na místě, protože směrnice nemůže opomíjet eh, i nenávisné projevy proti eh, náboženství, degradaci žen, eh, pornografii a tak dále. Všechna tato témata jsou natolik důležitá, že bychom se o nich měli explicitně zmínit. Já tím nechci nějak podkopávat eh, v úzovkách eh, tuto směrnici nebo vazbu na směrnici o elektronickém obchodování, ale nezapomínejme, že když tyto směrnice vznikaly, tak nevím, jestli si eh, parlament vyžádal stanoviska dalších výborů tam, kde to podle mého názoru bylo potřeba. Takže opakuje, já nechci nějak eh, zasahovat do působnosti jiných směrnic, ale naši nechci zbytečně omezovat. Děkuji, říká paní předsedkyně, obrátím se teď na Evropskou komisi, ale nejprve ještě pan Zdrojevský. Przepraszam. Pani przewodnicząca mnie pomyliła. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste eh, si mě spletla s mým kolegou, panem Zběvským. Každopádně já bych se chtěl vyjádřit eh, k otázce, o které už tady hovořili kolegové, kteří zmiňovali celou řadu dalších velice důležitých záležitostí. Mě eh, dělá starost eh, jiné téma. Tady mám otázku na naši eh, zpravodajku nebo naše zpravodajky. V celé řadě pozměňovacích návrhů se Hovoří sice o skupině ERGA, ale spíše mám pocit, že se tam posiluje role kontaktního výboru. Já to eh, vidím jako trochu problematické. Pan Venta například eh, hovořil o odstavci, pardon, eh, o návrhu 86. Já na to navážu. Jde o to, a že skupina ERGA má určité své funkce a kontaktní výbor by se měl eh, podle vašeho názoru posílit. Eh, a já nechápu, proč tady dochází k té změně od současného stavu. Poprosil bych o vysvětlení. Děkuji zpravodajky vám jistě odpoví za okamžik. Já bych ještě přidala několik vyjádření za sebe. Myslím si, že ta diskuze byla velice zajímavá, důležitá. Soustředili jsme se na ty záležitosti, a řekli to i zpravodajky sami a ukazují na to i pozměňovací návrhy, i vaše argumenty, že mm, dosahujeme určitého pokroku, posouváme se k určité schodě alespoň ohledně některých záležitostí. Ať už jde o poskytovatele služeb, reklamu nebo celý ten ekosystém, který je třeba nastavit tak, eh, aby zajišťoval rovná pravidla hry pro všechny, aby zajišťoval správnou rovnováhu, tedy dostatečnou ochranu spotřebitelů, ale také integritu vysílaných děl. Pak je tady samozřejmě otázka pokud jde o nová online nová témata, tak je potřeba, aby tím nebyl ten dosavadní ekosystém narušen. Tady je to ta otázka například redakční odpovědnosti a tak podobně. Je potřeba tedy nastavit správnou rovnováhu mezi různými nástroji. Pokud jde o návrh 2023, to by bylo průchozí, kdybychom to dělili po jednotlivých eh, hodinách při výpočtu množství reklamy. A další věc, eh, o té hovořila Helga Trupl, a také se o tom zmínily naše zpravodajky, ale potřeba to více projasnit. Je to otázka, kterou tedy kladu našim zpravodajkám. Vzhledem k tomu, že je otevřená otázka redakční odpovědnosti u platform VSP, možná proč jít tedy tou cestou aktivního výběru? tomu byly předloženy některé pozměňovací návrhy. Já si myslím, že to je otázka velice citlivá. A neměli bychom eh, se k ní stavět pasivně, ale přistoupit k aktivnímu výběru obsahu. A třetí věc, a to už je poslední moje poznámka, mladiství. Já jsem eh, předložila pozměňovací návrh v tomto smyslu stejně jako jiní kolegové. Já jsem členkou mezi skupiny pro mladistvé a tak bych ponechala dosavadní zákaz, který platí pro mm, televizi. Neměnila bych ho. První médium, eh, kterému jsou eh, dnes mladí lidé vystaveni jsou onlineová eh, média, takže si myslím, že je potřeba, aby ta ochrana byla dostatečně přísná. Také si myslím, že je důležité, tak jak to navrhujeme my, abychom nejenom že prosazovali ochranu, ale zajistili také kontrolu, ochranných opatření, aby členské státy měly zapovinnost eh, zjišťovat, eh, zda ty kodexy a omezení se skutečně dodržují a aby měly k dispozici určité sankce pro případ porušení, aby to nebylo celé příliš eh, vágní. A pokud jde o úřady, tak tady udělali zpravodajky kroku předu. Myslím si, že teď je jasnější, že ERGA a i ten výbor. To jsou orgány, které oba dva budou spolupracovat s Evropskou eh, komisí, byť ne eh, tolik společně navzájem, a to je potřeba explicitně v návrhu uvést. Myslím si, že se shodneme, že tyto úřady musí být skutečně právně uh, nejenom provozně nezávislé. Chápu, že členské státy mají různé systémy a nikdo nechce své systémy ohrozit, ale ten základní princip musí být jasný. Samozřejmě podpora ze strany členských států tady nevadí, ale je důležité, abychom zajistili určitou nezávislost. A já doufám, že nakonec se nám podaří docílit z kompromisu a nyní už bych předala slovo Evropské eh, komisi. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Velmi zajímavá diskuse. Pokusím se být stručná, ale tolik věcí zaznělo. Platformy sdílení videa. Je tu řada nedorozumění a je třeba to vysvětlit. Když hovoříme o platformě pro sdílení videa a říkáte, že výběr je vy, vy, vy, vybírán. Tady to nejsou platformy pro sdílení videa. Je to jiná služba. Může to být kanál na YouTube, může to být YouTube, zvláštní služba, jako je YouTube Kids, kde provádějí kontrolu a ta pravidla, která jsou uplatňována, jsou pravidla pro video na vyžádání. Když hovoříme o VSP, o platformách pro sdílení videa, tak to jsou platformy, které nemají kontrolu ex ante o umístěném obsahu. A to je hlavně obsah generovaný uživateli. A to jsou videa, to můžou být například eh, oslava narozenin mého syna. A požadovat od VSP, aby dopředu vlastně analyzovali 400 hodin za minutu, které jsou uploadovány, vkládány do sítě denně, tak to prostě není možné. To by bylo nemožné, aby to platformy kontrolovaly a regulátor by nemohl vůbec něco takového uplatňovat, protože už dnes mají regulátoři velké potíže eh, s videem na vyžádání. A je tedy uklidňující, že vlastně tam bude zachován odstavec, který bude odkazovat na směrnici o elektronickém ale pokud je tam uvedeno také, že platformy pro sdílení videa budou obsahovat popisovače obsahu a budou také popisovat, zda obsahují násilí nebo ne, tak vlastně to by předpokládalo všechno vzhlednutí eh, dopředu. Komise musí zajistit, aby neslučitelnost se směrnicí o elektronickém ochorování je zajištěna, ale to není proto, že by to byla Bible nebo nějaký jiný posvátný text. To se týká i pravidel pro reklamu. Existují reklamy, které jsou kontrolovány na YouTube, ale Netýká se to například umistování výrobků nebo sponzorství. A pro vysílací společnosti, pokud ten program není vytvořen eh, tím vysílatelem, tak eh, vlastně nyní byste ukládali povinnost někomu, kdo nemá vůbec kontrolu nad tím produktem. A to jsou pravidla, která vlastně ani vysílací společnosti nemusí plnit. Je třeba eh, říci, že komise plně souhlasí s tím cílem chránit naše děti, chránit naše spotřebitele, ale technické aspekty jsou také důležité, protože pravidla musí být uplatnitelná. A ráda slyším, že nezávislost regulátorů a význam pravidel pro propouštění, význam eh, regulátora, který bude právně oddělen od exekutivy to všechno se dobře poslouchá, protože v určité fázi se to vytratilo. A Erga samozřejmě musí být oddělena od další expertní skupiny a samozřejmě nesmí podléhat jakékoliv politické kontroly. Pokud je o reklamu, je pravda, že mandát pro komisi, když jsme měli provádět proceduru podle refitu, byla hlavně flexibilita a kde se bere ta výzva po flexibilitě. Výsledek tohoto postupu bude znamenat vlastně více regulace pro všechny. A je třeba si vzpomenout, že to je směrnice pro minimální harmonizaci. Takže pokud vývoj na trhu, který zaznamenáme, předpokládá, že vysílací společnosti se budou samoregulovat, protože pokud tam bude přišlo reklamy, tak eh, lidé přepnou na program, kde bude méně reklamy. A pokud členský stát si myslí, že v jeho členském státu trh se neubírá tímto směrem, tak může uložit eh, přísnější pravidla. Ale pokud nemožníme minimum, tak to nebude možné na trhu, kde vývoj se šel tímto směrem. A je třeba přednout k tomu, že hlavní zdroj reklamy pro ob... hlavní zdroj financování obsahu je reklama. Pokud je o podporu evropských děl, to je věc vlastně poplatku a článek o poplatcích je vyjasnění toho, jak vypadá zákon dnes. To právo bude trvat dále, ten zákon bude vypadat stejně a tyto poplatky, a my jsme to viděli v rozhodnutí komise se nedávno, které bylo schváleno v jedné národní, vnitrostátní situaci, tam bylo upraveno, že takové poplatky nepodléhají a to prostě vysvětlujeme. Ale není to každopádně povinné. My upravujeme to tak, že tu existuje možnost pro členské státy získat vlastně další zdroj e, příjmu pro financování obsahu. Já bych to mohla říci mnohem více, ale nechci vyčerpat e, vaši dobu. Je to postup pro výjimky. Tam vidím určité náměty které vyžadují, že by mělo dojít pouze k jednomu přestupku. A musíme si vzpomenout, že pokud ve směrnici je požadováno, aby docházelo k opakovaným přestupkům, tak je to vlastně určitá výjimka ze základní svobody. A přerušení vysílání u přezraničního eh, kanálu, tak to je velmi citlivá záležitost a proto v návrhu v současné podobě my požadujeme, aby došlo ke třem přestupkům. Ale měl by tam být taky vlastně krizový postup, když nastane mimořádná situace, kde to může probíhnout, proběhnout rychleji. A tím asi skončím. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím, že se nemůžeme domnívat, že to byla promarněná příležitost, když hovoříme o odpovědnosti. Některé platformy by se nemuseli jevit jako neutrální a nemuseli by se omezovat pouze na umístěvání obsahu na trhu ale mohly by se také profilovat jako konkurence, takže musíme skutečně zdůrazňovat rovnost, rovné podmínky. Teď se obrátím na Sabine. Já bych chtěla poděkovat kolegyním a kolegům z dalších eh, frakcí za dnešní měnu názoru. Myslím, že se nám podařilo eh, jasně eh, vystěhnout své pozice a chtěla bych zopakovat to, co jsem už řekla na minulém jednání. Domnívám se, že pokud jde o oslabení ergy a přitvrzení u sledovacích, monitorovacích výborů, my nechceme oslabit ergu, ale chceme nalézt správnou rovnováhu mezi technickými vyměnami a možností, aby erga byla struktura technických expertů a nikoli jako úřad. A potom vlastně existuje i politické sledování aplikace a existuje kontaktní výbor a ERGA a ob, oba aspekty je třeba brát v úvahu. Oba překládají zprávy komisi. Proto pozměňovací návrh 82, kde samozřejmě tato kontaktní skupina má být složena z určitého počtu členů, mimo jiné z členů parlamentu. A cílem tady je se neomezovat na národní vidění situace. Erga musí být schopná se vyslovit. zpráva Ergy není záležitostí eh, kontaktní skupiny, ale zpráva kontaktní skupiny a zpráva Ergy jsou vlastně dávány na vědomí. To byla drobná chyba, která byla ve zprávě, ale tu jsme potom opravili. v pozměňovacích návrzích, v pozměňovacím návrhu 85 jsme kromě toho jasně vysvětlili, že členské státy nemohou mít přímý vliv na redakční obsah a formát. A to je úplně normální. Nezávislý orgán nemá ověřovat redakční obsah, má jenom ověřovat, že vysílané programy plní určité požadavky, ale nesmíme hovořit o redakčním obsahu. Tady jde o svobodu projevu novinářů a to je přesně obsah tohoto pozměňovacího návrhu. Musíme samozřejmě dbát toho, aby stanovená pravda byla dodržena, ale určitě se nemáme vměšovat do redakčního obsahu toho, co je vysíláno. Druhá věc, hodnocení ex ante a ex post obsahu na platformách pro sdílení videa. Platforma nemá dopředu ověřovat, co bude umístěno, ale ex post musí mít možnost říci, tohle to je škodlivé pro nezletilého a tudíž eh, nepovoluji šíření nebo omezím rozsah šíření. A nebo tam musí být označení, které naznačí ten problém, které bude o tom informovat. Samozřejmě máme spoluregulaci a etické korexy, ale je třeba zaručit ochranu spotřebitelů a také je třeba zaručit ochranu dětí. A ať se stane cokoliv, tak jde o hodnocení ex post, nikdy ex ante. Avšak, eh, když nastanou problémy, tak existují dohledové orgány, které existují právě proto, aby takto rozhodly. Každopádně jsem přesvědčena, že povedeme velmi zajímavou diskusi eh, se spolu s a se stínovými zpravodaji a jsem přesvědčena, že dospějeme k přijatelnému řešení pro všechny. Děkuji mnohokrát. Děkuji spolu děkuji stínovým, děkuji všem, kteří se dnes vyjádřili. Myslím, že jsme měli kvalitní diskusy. Škoda, že stínoví zpravodové už vlastně někteří odešli. Chtěla bych připomenout, a mohu to říci panu Luerovi, a vy to předáte paní Tom, nikdy nedojde ke kontrole ex ante, k cenzuře nikdy nedojde. Všichni, kdo mě znají, to vědí. Ať by se stalo cokoliv, a co by jen připomínalo cenzuru, tak z toho mám eh, kopřivku. A to vám řeknu zcela vážně. Když jsme se seznámili s nelegálním obsahem, se škodlivým obsahem, s projevem nenávisti, s porušením eh, pravidel o reklamě, tak potom je třeba reagovat, ale vždy ex post. Helgo, ty si položila otázku, kdy se o tom dozvíme vlastně, je to na základě toho algoritmu, se kterým souvisí určité vyhledávání. A nebo je možné použít obsah v rámci reklamy, aby se to vlastně speněžilo a byl z toho finanční příjem. To je, to je pro mě problém. A potom vlastně máme o tom povědomí a potom to vyvolává reakci. No, samozřejmě je třeba to rozlišovat. Kdybychom tam měli tu tvoji formulaci, tak bychom skutečně docílili všeho, co si přejeme, ale pro VSP stejně jako pro video na vyžádání nebo lineární televize, tak pro některé předpisy o reklamě tam musíme o věcech uvažovat. A samozřejmě musíme vědět, když se díváme na televizi, zda je to informační program nebo je to reklama. To platí i pro platformy pro sdílení videa. To snad není žádný eh, přehnaný požadavek. A Stejně to platí i u ochrany nezletilých a projevu z nenávisti. Komise chtěla brát v úvahu i platformy pro sdílení videa v této směrnici právě kvůli projevu nenávisti. Takže pokud je o odpovědnost, udělali jsme velký krok kupředu a musím se přiznat, že u sociálních sítí mám určité problémy, zejména u Facebooku, Nevím, zda je skutečně vhodné je sem zahrnovat. Nemyslím si, že je to dobrý nápad. Můžeme o tom minimálně diskutovat. To platí i pro hry online a hazardní hry. Nemůžeme prostě odpovídat za všechno a nakonec nebudeme schopni správně ta pravidla uplatňovat. Pokud je o ergu, to jsme vždy připomínali je třeba zajistit, aby tento úřad byl nezávislý. Stejně jako národní úřady musí být nezávislé na politické moci. Můžeme to napsat černé na bílém do směrnice, my na tom zatím pracujeme. A prozatím je to skutečné právní vakuum. Ty úřady pracují bez skutečného rámce. Myslím, že díky pozměňovacím návrhům se nám podařilo věci napravit a určitě nakonec dosáhneme dobrého výsledku. Pokud je o spružení, tak udělám maximum. My víme, že neexistuje sebemenší oblast činnosti, která by byla upravená jako lineární televize. Na internetu mohou být reklamy v libovolné míře a frekvenci. Můžete se dívat na video, které bude přerušené reklamou. U lineární služby je to nemožné. Takže pokud eh, vysílám eh, rozhlasové vysílání jako soukromník, tak mohu nakoupat, pokud chci nakoupit programy a vysílat je, tak eh, prostředky dostanu pouze z reklamy na ty programy ale ten sektor je nesmírně regulován a druhý, druhé odvětví vůbec regulováno není. Takže absolutní rovnost, to by znamenalo buď stejně regulovat internet i televizi, což je naprosto nemožné, tak se musíme zabývat tím, jak pro lineární služby, pro televizi je možné dosáhnout eh, větší flexibility ale nebudeme povolovat eh, více reklamy. Já si také myslím, a myslím zejména na klienty, na diváky, budeme mít jednu, jednu reklamu spíše než eh, reklamní spot, který bude trvat 10 minut. Je třeba ty věci kombinovat. Avšak s tím, že jsme formovali určité sliby. Jasně jsme řekli, že si přejeme spružnění, protože chceme zaručit eh, větší rovnost mezi jednotlivými poskytovateli služeb a mezi jednotlivými kanály. A to není návrh posledního parlamentu, je to také návrh, který byl formulován už naším parlamentem v únoru letošního roku. A cílem bylo dospět k vyváženému řešení, pokud to jenom jde. Samozřejmě nechceme, aby bylo všechno v rámci prime timeu. Můžeme mít tady regulaci prime timeu, kde bude možné znovu vyvážit nebo rozdělit během dne věci jinak. Myslím, že to je i v některých pozměňovacích návrzích, kde je uvedeno, že je třeba dát možnost divákovi, aby vypustil reklamu, aby, aby ji prostě neviděl. Někteří to tak dělají. Čekám netrp, teprve je na následující jednání. A upřímně věřím, že dospějeme ke kvalitnímu výsledku. Budeme mít dobrou směrnici, která s trochou štěstí vydrží aspoň 10 let. Děkuji, děkuji oběma zpravodajům. Velmi se mi líbila atmosféra tohoto jednání. Dnes to bylo skutečně vhodné a užitečné. Děkuji za vaše odpovědi, děkuji komisi, že sledovala tuto významnou diskusi a mohu vám říci, že se sejdeme v 15 hodin 28. listopadu. Děkuji paní předsedkyně, děkuji tlumočníkům, tlumočníci také děkuji, nashledanou.